teda, pardon. Prosím, zaujměte místa. Ich erkläre die am Prohlašuji eh, zasedání přerušené 12. prosince zna, za znovu zahájené zápis a přijaté texty ze zasedání z 12. prosince jsou k dispozici. Máme, máte námitky proti zápisu? Právě dostávám signál, že není tlumočení do angličtiny.